Informace všem členům výboru ITRE a ostatním kolegům eh, spojeným s ITRE. Příští schůze se koná 5. listopadu 2018 eh, od 15 do 6, do 18.30 celé odpoledne a myslím, že je to pondělí 5. listopadu. Toť vše informace pro kolegy z ITRE. A nyní čekáme na kolegy z výboru pro dopravu, jsou na cestě. Skvělé. Vážení přátelé, dámy a pánové, členové dvou výborů, výboru Trans a výboru ITRE, vítejte na našem společném zasedání obou výborů, jak víte. A pokud nejsou připomínky, můžeme návrh pořadu jednání považovat za schválený. Připomínky nejsou. Pár oznámení. Aplikace e-meeting je k dispozici všem členům obou výborů. Asistenti eh, to mohou sledovat eh, na svých laptopech a tam jsou všechny dokumenty a jsme eh, živě na internetu. Mám to potěšení spolupředsedat naší schůzi spolu s paní Karimou Deli je to skvělé, že to tak můžeme tady spolu předsedat a spolu zodpovídat za naši společnou schůzi. Jestli chcete na začátku si pár slov, tak prosím máte slovo. Pane Busku, vážení kolegové, je mi taky potěšením předsedat této společné schůzi spolu s vámi. Chtěla bych jenom, aby během této schůze bylo méně šumu v sále. Bude potřeba se soustředit. Hovoříme o eh, mechanismu eh, propojení, jsou to konkrétní cíle, musíme se soustředit a koncentrovat. Děkuji všem poslancům z výboru pro dopravu, že přišli, jakož i členům výboru ITRE za tuto rozpravu, která bude otevřená ale určitě velmi hluboká. Je to silný mechanismus pro propojení Evropy, který potřebujeme. Je to zásadní pro rozvoj transevropských sítí v oblasti dopravy, ale také v oblasti energetiky, digitální sféry a to synergicky. To je potřeba vidět právě všechno dohromady. Co se konkrétně týče dopravy a cílů pro nás, ty jsou jasné. Ehm TET e spojuje Evropany ze všech regionů. Když hovořím o Evropanech, mám na mysli občany, podniky, e, e, ekonomickou sféru a to je dostatečná infrastruktura pro mobilitu zíčka, která bude bezpečná, inkluzivní, udržitelná, propojená, moderní. A my jsme vizionáři, my musíme právě mít perspektivy do příštích desetiletí. Takže já přeji zpravodajům a stínovým zpravodajům mnoho úspěchu při přípravě této společné zprávy ITRE a TRAN, aby na konci všech jednání, abychom mohli být hrdí na svou práci. Děkuji vám. Děkuji, Karimo. Děkuji za vaše významné poznámky na úvod. Když dovolíte, přidal bych, že vy můžete do té spolupráci vnést určitou zkušenost, protože v minulosti před sedmi lety nebo osmi lety eh, nástroj pro propojení Evropy bylo předmětem rozhodnutí obou našich výborů, výboru pro dopravu i ITRE. Není to nic nového, tedy naše spolupráce funguje už dlouho a těší nás, že spolupracujeme na základě pravidla 55 eh, mezi oběma výbory se sdílenou odpovědností obou výborů a hlasovat budeme společně a budeme projednávat eh, všechny ty hm, body společně taky na příští schůzi a hlasovat budeme příště tedy také v obou výborech současně. A dovolte mi, máme tu 1200 pozměňovacích návrhů předložených k návrhu komise. A protože je to opravdu velmi významný dokument, máme tři zpravodaje. To je dobré. To je dobrá zpráva. Eh, Marian Jean Marinescu za EPP z dopravy, eh, Hena Virkunen z EPP, eh, ITRE a Pavel Telička Alde z dopravy. Takže dva zpravodajové z dopravy, jeden zpravodaj z ITRE. A nyní, když dovolíte, začneme našimi zpravodaji. Možná by mohla začít dáma. Paní Virkumnen, mohu-li vás poprosit? Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení kolegové. Začneme s energií a průmyslem, protože doprava možná bude složitější a většina aktivit členů se soustředí na oblast dopravy, takže, jak uvedl předseda, 1200 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, většina se týkala dopravy, příloh, eh, fondu soudržnosti a z pohledu ITRE myslím, že odvětví eh, energetiky a digitální je to jasné. Energetika proto, že budeme v příštím programu pokračovat a soustředovat se eh, na projekty společného zájmu v energetice, jako je tomu v tom stávajícím programu, protože mm, nejdůležitější eh, projekty jsou tady vypsané a důležitá je obnovitelná energie a s obnovitelné zdroje. Komise navrhla 10%, 10% z rozpočtu na energie alokovat na toto odvětví a mnoho členů také předložilo pozměňovací návrhy k tomuto novému návrhu komise. Digitální odvětví možná není tak koherentní, protože se eh, eh, dá, eh, je možné financovat různé aktivity z té digitální části. To jsou projekty, které urychlují konektivitu sociálně ekono, jako sociálně-ekonomické motory, bezdrátové připojení, místní vysokokapacitní spojení a 5G investice do 5G. To také všechno lze eh, invest, eh, eh, financovat z tohoto programu. Samozřejmě je jasné, že energetika a, a digitální odvětví, tam máme seznam projektů a oblastí, ale také mnoho dobrých pozměňovacích návrhů ze strany členských členů. A rozpočet celkově, to bude významné téma, protože to je z pohledu EP eh, e důležité, jak velký rozpočet dostaneme. Pamatujeme si, jak tento parlament rozhodl, že nadcházející eh, program by měl být minimálně stejně velký jako ten stávající a v oblasti digitální a energetické tomu tak je, tam jsou minimálně stejně velké, takže můžeme být uspokojeni s návrhem komise. Je také dobré připomenout, a mm, poslanci si toho asi všimli, že komise navrhuje, aby 60% těchto programů bylo využito na takové akce, které přispívají k klimatickým e, řešením a otázkám. To je taky důležité, protože my se podíváme na víceletý finanční rámec, 25% by mělo být využito na klimatické akce a v tomto programu by to mělo být 60 podle návrhu komise. A chtěla bych poděkovat všem poslancům za aktivitu a těch 1200 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. A teď jsme taky začali spolupracovat se stínovými zpravodaji a se spoluspravodaji, protože, jak říkal předseda, je to společná zpráva, takže stále oba výbory a zpravodajové a stínoví zpravodajové stále pracují společně. Je nás velký tým 20 lidí dohromady, takže mm, já doufám, že vyprodukujeme dobrou zprávu. Jedna věc ještě, přece jenom s politováním konstatuji, že my víme, že v tom stávajícím programu je mezi mm, dopravou, digitalizací a Eh, dalším odvětvím je tam eh, možná trošku problém s propojením a eh, byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů také k této oblasti, takže musíme narazit na nové nápady, jak urychlit pokrok a jak nalézt více synergií mezi dopravou, energetikou a digitalizací, protože víme, že to je důležité pro naši konkurenceschopnost, efektivnost a dekarbonizaci naší ekonomiky. Děkuji. Děkuji Jano. To bylo tedy za výbor ITRE a nyní dva zpravodajové z výboru TRAN, takže kolega Marinesku má slovo. Děkuji. Vážení kolegové, děkuji za vaše pozměňovací návrhy, já jsem si je všechny prošel. A sám jsem si pro sebe už začal formulovat kompromisy. Hodnotím to tak, nebo, že už na nich pracuji. Některé body budou asi hodně problematické, abychom dosáhli dohody, ale není jich mnoho, pár jich tam je. A bude se muset rozhodnout hlasováním, ale většina těch pozorňovacích návrhů si myslím, že nalezne nějakou dohodu. Nyní hodnotíme návrhy. Zítra se sejde e, znovu tedy mm, celá schůze z e, stínových zpravodajů a předložíme pár návrhů. Co se týče dopravy, velice dobře spolupracuji s kolegou Pavlem Teličkou, takže já doufám, že společně naformulujeme uspokojivé kompromisy. Řekl bych jen jednu věc, ta se týká rozpočtu, jak víte. Konference předsedů schválila postup eh, práce parlamentu. Kolegové z rozpočtového výboru už navrhli v eh, průběžné zprávě čísla pro všechny politiky a zítra já doufám, že to projednáme. Navrhuji e, řídit se tímto návrhem, že zpravodajové, tam jsou i spolu zpravodajové k víceletému finančnímu rámci. Návrh je navýšit celkovou alokaci pro dopravu kolem 7 miliard, proto abychom dosáhli téměř návrhu komise z roku 2011. Samozřejmě bude to předmětem jednání s radou na základě, doufám, rozhodnutí Evropské rady, ale je dobré zahájit jednání se silnými požadavky, co se týče rozpočtu. Děkuji, Mariane. A nyní e, druhý zpravodaj za dopravu, kolega Telička. Děkuji. Z mé strany taky pár věcí. Oceňuji Eh, návrhy kolegů z obou výborů. Počet pozměňovacích návrhů je pozoruhodný. Několik nocí jsme to četli. Mnoho pozměňovacích návrhů, jak už bylo řečeno, jsou z, oprávněné a k věci a já eh, doufám, že se podaří je dobře zapracovat do kompromisních návrhů, které připravujeme s Marianem Současně bych chtěl zdůraznit, že některé ty pozměňovací návrhy se opakují, takže se musíme si položit otázku ohledně právní kvality návrhu. Řada pozměňovacích návrhů, které se opakují, se pokusíme nějak vyřešit, ale v rámci té logiky a struktury a čistoty textu. Jsem rád, že většina frakcí ocenila a akceptovala soudě podle pozměňovacích návrhů myšlenku eh, s zjednodušení dvoufázového hodnocení projektů a ukazatelů, více pozměňovacích návrhů. Eh, tam bychom mohli eh, se pokusit zjistit, jak by to šlo udělat nejlépe a a co, by, co potřebuje být v tomto textu a co by mohlo být někde jinde. A co se týče plánování, který se snažíme jaksi stanovit komisi, rozpočet už byl zmíněný, a co se týče vojenské mobility, to bylo také předmětem jednání při hlasování ve výboru TRAN, tak to má taky podporu. Co se Jeden nedostatek chci zmínit a to je inflace některých pozměňovacích návrhů, ačkoliv jim rozumím, tak je tu silně kladený důraz na eh, eh, cíle z Paříže, eh, ale ano, určitě, ale musíme nalézt vhodné změní a to, co se je tady únosné, nebo co by spíš patřilo někam jinam. Je to taky otázka role regionů které iniciují projekty a mm, napříč politickým spektrem, takže mm, taky je tu celá řada eh, dodatku a rozšíření těch, eh, uvidíme, co se s tím dá udělat, jestli, jak vyřešit eh, přílohy. Jedna z nejtěžších věcí, a tam máme většinu pozměňovacích návrhů, to se týká transferu z soudržnosti, To bychom mohli řešit dlouho. Percentuálně je to obrov, obrovský rozsah, kde těžko asi dosáhneme kompromisu, ale kolegové ze SED, tam máme s nimi eh, zítra eh, schůzi, pokusíme se předložit mm, kompromisní návrhy také na základě té dnešní diskuse. Děkuji, Pavle. A nyní stínový zpravodajové, takže já dám slovo paní eh, Petra Kumpula Nači za SAD. Ale Petro, kdybyste nám řekla, vy hovoříte za ITRE nebo za oba výbory? To je velmi důležité. Za oba výbory? Dobře. We are all Nás je dohromady 16. Takže nás prostě bude 16, i když spolupracujeme všichni společně. Mnoho těch článků se věnuje celému balíčku. Takže především jsem vzala na vědomí pozměňovací návrhy, které, jak si to dávají do souladu s víceletým finančním rámcem a některá ta obecná pravidla budou potřebovat upravit tak, aby to právě bylo konzistentní. Zajímalo mě taky, jak budou vypadat pozměňovací návrhy. Mnohé z nich eh, se asi bude dát eh, zapracovat, ale eh, Zdá se mi, že je tam mnoho, které míří stejným směrem, přestože nejsou zcela jednomyslné zatím, ale myslím, že ve spolupráci s, k, s, s Čínovými a, a zpravodaji to vyřešíme. Obecně k energetice my chceme splnit dohodu z Paříže, a tento výbor není tím, kdo by tu práci, kterou jsme tady čtyři roky dělali, že by chtěl zapomenout dohodu s Paříže a energetickou účinnost. Máme eh, eh, tady, eh, chceme vytvořit energetický trh evropský, energetickou síť, energetická účinnost, jaksi není vedlejší a to všechno chceme zapracovat. To je, co se týče propojení Evropy. Pokud budeme mít propojený evropský trh, tak nejlepší bude také vzít eh, eh, v potaz účinnost, takže nelze předpokládat, že bychom účinnost zcela ignorovali, ale možná něco méně eh, ekonomického v případě fosilních paliv, tak to všechno budeme muset ještě zpracovat a já se těším na spolupráci Eh, se všemi členy, také s komisí a s radou až do roku 2027 to je dokument, takže to nesmíme zapomínat. Jak kolegyně Virkunen říkala, eh, té přeshraniční obnovitelné, to je potřeba eh, si říct, jestli to má být na hranicích nebo v systému, že to pomáhá rozšířit sítě a celá myšlenka SEF je vytvořit koridory, a společnou Evropu. I v dopravních koridorech ne, už ty mosty jsou, ta tratě už tam jsou. A, a co se týče eh, digitální oblasti 5G, já si nemyslím, že by to mělo být jenom podél silnic, ale také na těch uzlech, na, na těch hubech eh, malé univerzity a sociální inovační huby eh, by Eh, neměly eh, být zapomínány z pohledu 5G. Děkuji a chci všechny kolegy poprosit, stínové zpravodaj, aby nehovořili déle než dvě minuty, protože máme velice dlouhý seznam řečníků. Paní Ayala Zender za dopravu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat. Dostali jsme, ještě jsem si to nemohla prostudovat, Eh, několik kompromisů. Eh, předpokládám, že to použijeme na zítřejším jednání stínových zpravodajů, eh, alespoň tedy za dopravu. Chtěla bych poděkovat otevřenosti pana Marinesku i pana Teličky. Byli velice vstřícní k, těm, k té tematice dopravy. Já bych se chtěla soustředit na nutnost pracovat na konsolidaci určitých podmínek pro způsobilost a přidělování. Jedná se zahrnutí eh, letišť, logistických platform, multimodality, eh, konce životního cyklu, interoperability, pro železniční nákladní dopravu, dále dostupnost eh, všech evropských eh, regionů se zapojením místních samozpráv a regionálních samozpráv. Dále eh, způsobilost akcí na posilování přeshraničních spojení a také jsem navrhla článek, který trochu předjímá i diskusy o TNT a dále e, pozměňovací návrhy týkající se mobility na venkově. E, a chtěla bych také se zmínit o otázce vojenské i civilní mobility kde by mohl být specifický rozpočet a pokud by se nevyužil na 100%, třeba ten vojenský rozpočet, tak by bylo dobré, aby se to přesunulo i na dopravu, na tu civilní složku. E, také e, souhlasíme s se zaměřením na soudržnost. Vede se na to téma zajímavá diskuse eh, a to může být také velice prospěšné pro budoucnost, to známe z minula. A konečně chci ještě zmínit, že pokud jde o studie, trváme na tom, že navzdory návrhu o, na snížení, myslíme si, že ty studie, které jsou života schopné, by měly být zachovány na 100 Procent Jedná se o studie infrastruktur, které vyžadují velké kofinancování. A pokud jde o přílohu, chci jen připomenout, že některá spojení, přeshraniční spojení jsme tam ještě doplnili v případech, že se jedná o obohacení nových eh, transevropských eh, koridorů, například v Baltské oblasti, anebo propojení Valencie a středozemní oblasti. Děkuji. Rozumím, že bude přemavě. Děkuji, takže nyní má, dám slovo panu Edvardu Česákovi za EKR a za ITRE, je to tak? Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a já se soustředím na ty, které se týkají klíčových otázek. Pro EKR je jasné, že transfery z Fondu soudržnosti musí být předmětem stejných pravidel, jako je tomu v případě Eh, nástroje propojení Evropy. A s potěšením konstatuji, že EPP a socialisté předložili podobné pozměňovací návrhy. Produkty spojené s dopravou, jak mají konkurovat si eh, k získání financování. Není možné porovnat dva produkty ze dvou členských zemí infrastruktura je odlišná, potřeby jsou odlišné, mobilitní trendy jsou odlišné, každá země má svá specifika. Každý členský stát je jedinečný, co se týče expanze sítí. My potřebujeme vzít v potaz zájem členských států, hospodářská soutěž a, a, a kon, konkurence to nestačí. Co se týče Eh, přípustných eh, projektů a pravidla 97 eh, tak si myslím, že tady v tom návrhu to není dostatečně ošetřeno, nebo já to řeknu jinak, zachází to příliš daleko. Je tu příliš mnoho restrikcí, co se týče zemního plynu a investice do zemního plynu by mohly být velmi nápomocné. Umožnit nám zredukovat emise skleníkových plynů, umožnit nám eh, podporu eh, obnovitelných zdrojů, paliv a podobně. Mělo by to také umožnit obnovitelnou eh, energii a to všechno je závislé na místních podmínkách a energetickém mixu. Děkuji a nyní Eh, stínoví zpravodajové z ALDE. Morten Helbeck Petersen tady není s námi a místo Mortena vystoupí pan Telička. Děkuji. Já tady teď budu vystupovat v roli ITRE a chci omluvit Mortena, který má jiné povinnosti, ale rád promluvím jeho jménem. Morten chce říct si toto. Cení si dobré práce, kterou odvedli zpravodajové v této záležitosti. CEF je důležitá příležitost pro Evropu. Je to příležitost eh, plnit eh, pařížské sliby při řešení klimatických výzev. A v souvislosti s klimatickými výzvami včerejší zpráva IPCC má nepokojivý aspekt, musíme ještě učinit mnohé pro přechod na zelenou energetiku a měli bychom zde eh, využít se při omezování emisí CO2 v dopravě a energetice. A na závěr podtrhuje potřebu, aby zde během vyjednávání byl parlament jednotný. Potřebujeme eh, vystupovat jednotně protože rada často zaostává v oblasti přechodu na zelenou energetiku. A to je vše, co jsem chtěl říct jménem Mortena. Děkujeme, Pavle. A nyní GUE. Stínový zpravodajové GUE. Oba zastoupí paní Tania González Peňas. Zastoupí oba zpravodaje z GUE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem třem spoluzpravodajům za uspořádání této diskuse. Já budu hovořit jménem svým za výbor pro dopravu, ale také jménem kolegy Xaviera Benita, který tady nemůže být, omlouvá se, má nějaké další závazky. A já tedy budu hovořit i jeho jménem, pokud jde o výbor ITRE. Eh, chce zdůraznit tři důležité otázky. Za prvé, považujeme za eh, důležitý princip energetické účinnosti, než se budou plánovat jakékoliv investice do nových infrastruktur. Je třeba analyzovat, jakým způsobem může zlepšená energetická účinnost zabránit budování nových infrastruktur. Za druhé, v souladu s mezinárodními dohodami CEF by neměl více dotovat projekty založené na fosilních palivech, především na takzvaném zemním plynu. Za třetí musíme posilovat klimatické aspekty projektu, takzvané climate proofing. Je třeba tady eh, mít přísnější požadavky, abychom naplnili pařížské dohody. Pokud jde o naši práci na výboru pro dopravu, tak bych chtěla za sebe říci, že tady je 1500 pozměňovacích návrhů, velice málo eh, času na jejich zpracování, což může být taková explozivní směs u takto citlivého eh, tématu. My se chceme zaměřovat na moderní čistou dopravu, která by propojila i regiony, které byly zanedbávány. Svými pozměňovacími návrhy zdůrazňuji otázky například že ze způsobilosti by nemělo být vyřazen úsek, který propojuje Atlantik se středozemními mořem, jde přes eh, Valencii a Teruel. To je úsek, který považujeme za důležitý, protože eh, toto nařízení CEF vypadá, eh, že se snaží nepřímo změnit normy pro sítě Eh, hlavních evropských eh, koridorů, aniž by se dodržely potřebné eh, požadavky, tak jak byly předepsány. Dále koncept technologické neutrality. Já určitě neodmítám myšlenku, že kapalný zemní plyn bude součástí krátkodobého energetického mixu, ale podpora technologií a infrastruktur pro tento typ energie, to si myslím, že je trochu Eh, past a víme, že za pár let budou převládat eh, energie s nulovými emisemi. Promiňte, já myslím, že je třeba sečíst eh, čas dvou příspěvků, ale už končím. Musíme také jasně říci, že projekty infrastruktury musí být stoprocentně přístupné lidem s omezenou pohyblivostí a také nesmíme zapomínat na propojení Eh, ve veřejné dopravě, eh, osobní dopravě, to by měla být priorita, eh, protože nám umožňuje zvyšovat efektivitu. Takováto doprava by měla být také pohodlná a prospěšná pro občany. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám. Paní kolegyně, měla jste naprostou pravdu, protože jste vlastně zastoupila oba zpravodaje, takže jste měla mít dvojnásobnou řečenskou dobu. Není za zelené Michal Kramer za výbor trán zde není, ale paní předsedkyně ho nahradí. Prosím, máte slovo. Jménem pana Kramera. Tento mechanismus nebo nástroj pro propojení musí obsahovat klíčové dopravní osy. Mobilita budoucnosti musí být propojena s otázkou blízkosti. To znamená, musíme ukončit ty velké zbytečné projekty. Znáte pana Kramera, to je třeba otázka Lyon-Turín, co už by neměla být prioritní otázka. Druhá věc, 21. století neznamená pořád jenom něco stavět, ale především především je třeba se soustředit na to, co už existuje. Měli bychom rekonstruovat eh, například železniční síť, eh, silniční síť, eh, mluví se hodně o bezpečnosti silničního provozu a je tedy třeba renovovat, protože klíčem pro 21. století je intermodalita, jak se dostat z bodu A do bodu B. Každý občan by měl mít možnost se přesunout z jednoho bodu do druhého s, a s následujícím cílem. 20, doprava představuje 20 skleníkových plynů, je to jediné odvětví, které od roku 1990 nesnížilo 7 70% jde ze silniční dopravy, teď jde třeba investovat a zaměřit se na klimatické otázky. Proč? Protože všichni eh, eh, tančíme na sobce a každý, každé odvětví by mělo nést svůj díl odpovědnosti. Eh, do budoucna potřebujeme nový energetický mix, což v dopravě znamená budeme sázet na eh, elektrická vozidla z obnovitelných zdrojů, částečně také na vodík a na plyn. A konečně budoucí mobilita nemůže být mobilitou 21. století, pokud není přístupná všem. Dnes se eh, hovoří o lidech, kteří jsou v prekérní nejisté situaci z hlediska mobility, protože někteří občané nemají přístup k mobilitě, lidé na venkově například, a to také musí být priorita pro budoucí CEF. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkujeme, paní předsedkyně. A za výbor ITR pan kolega Marcelesi. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že eh, zpráva mezinárodních eh, vědců, eh, která vyšla včera v OSN, je jasná, hovoří jasně, musíme postupovat rychleji a být ambicioznější, abychom zabránili nákladům na nepředstavitelnou katastrofu a také nákladům eh, uniklé příležitosti eh, v sociální oblasti, protože můžeme vytvářet tisíce pracovních míst a my v tomto sehráváme zásadní úlohu. Chceme-li být ambicioznější, můžeme učinit například následující. Nedávat už ani euro do fosilních paliv, včetně zemního plynu. A za tímto účelem chceme, aby Evropská komise používala jasnou metodiku, politiku ohledně toho, co označuje zeleným plynem. Musí to být něco, co vzniká z obnovatelných zdrojů, jinak je to nepřijatelné. Za druhé, na klimatické úrovni 70% alespoň musí být určeno eh, na klimatické projekty. V CEFu je to 30%. A potom musíme mít kritérium climate proofing. Na to už jsou metodiky, které tady lze eh, perfektně použít. Dále chceme přeshraniční projekty eh, obnovitelných zdrojů. Komise je otevřena vůči 10%, děkuji za to, ale to nestačí. Podívejme se, co říkají vědci. Potřebujeme alespoň 20%. A konečně bych se chtěl ještě vrátit k principu eh, energetické účinnosti. Ne, že bychom vymýšleli něco nového, ale musíme plnit evropské směrnice, které už jsme schválili například bezpečnost dodávek plynu a směrnice o řízení governance. To je důležité. Tento princip neříká, že budeme investovat peníze do energetické účinnosti, ale znamená to, že budeme sledovat, zda projekty skutečně splňují eh, tyto energetické požadavky a pokud to nesplňují, tak prostě financování nedostanou. To je princip energetické účinnosti. Máme tady možnosti. Včera zaznělo varovné volání a dnes to musíme převést do praxe a my můžeme stát v čele tohoto ekologického přechodu. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. A nyní stínoví zpravodajové z EFDD. Oba zastoupí pan Tamburáno. Děkuji. Některé, eh, některé hlavní body týkající se našich návrhů, eh, pozměňovacích návrhů. Pokud jde o energetické infrastruktury, pak ještě se zmíním z hledisk, o tématu z hlediska výboru TRAN. Eh, nás zajímá dekarbonizace, úplná dekarbonizace eh, evropské ekonomiky do roku 2050. Projekty financované v rámci CEF by měly být časově trvanlivé je třeba, aby plnili klimatické cíle a měli by podléhat takzvanému climate proofing, tedy ex ante hodnocení toho, jak plní eh, nebo přispívají k plnění klimatických cílů. Je také nezbytné investovat do moderních energetických infrastruktur pro obnovitelné zdroje. Je třeba absolutně zakázat eh, financování nebo investování do struktur, které používají fosilní paliva a zemní plyn, zvláště na základě eh, varování eh, vědců. Koncept eh, energetická účinnost na prvním místě, efficiency first. Tady se jedná o financování přeshraničních projektů, které mohou mít vysokou přidanou hodnotu, ale také jde především o to, že než se bude nějaký projekt financovat, tak je třeba zjistit alternativy, které mohou omezit spotřebu energie v souladu se zřízením energetické eh, unie, tak jak už eh, v tomto smyslu existuje i institucionální dohoda. Eh, a tady eh, se vlastně hodnotí spotřeba megawattů. Eh, také musíme sledovat elektromagnetické znečištění. Je třeba hodnotit například bezdrátová připojení v citlivých oblastech, jako jsou školy, nemocnice, hřiště a chráněná území. Dále investice eh, do infrastruktury by se neměly započítávat do rozpočtových deficitů, protože celá Evropa tyto infrastruktury velice eh, potřebuje. Eh, je to důležité pro každodenní život všech občanů. Pokud jde o výbor pro dopravu, tady bych chtěl důrazně říci, že je třeba zajistit bezpečnost infrastruktur. To se netýká jenom Itálie. My považujeme za důležité, aby CEF nebyl používán jen na budování nových infrastruktur, ale také eh, by měl být používán na financování rekonstrukce stávajících eh, infrastruktur, které jsou poškozeny například těžkou nákladní dopravou. Děkuji. Děkuji. Dovolte mi, abych vás informoval, aby, že podvýbor SD také vypracoval stanovisko a kolega Massimo Castaldo je zpravodajem navrhovatelem stanoviska. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, přestože mám málo času, nebo měli jsme málo času, byla tady letní pauza, a, ale v tom tímto zrychleným postupem jsme i tak odvedli dobrou práci. Já se tím zabývám na výboru SEDE, kde jsme hlasovali před dvěma týdny o našem stanovisku a shodli jsme se napříč parlamentními skupinami. Za to děkuji stínovým zpravodajům i sekretariátu. My chceme vyslat jasný signál oběma příslušným výborům týkající se výzev v oblasti vojenské. To jsou výzvy, které doplňují ty úvahy, které zaznívají na ITRE i na TRAN a které tady vyčet, vypočítal kolega Tamburáno. E, je co, tady čtyři hlavní aspekty, když, které se týkají vojenské mobility. Za prvé otázka dual use, dvojí užití, kde vlastně ta vojenská infrastruktura se může, e, pan předseda žádá řečníka, aby zpomalil. E, hovoříte příliš rychle. Vojenská mobilita znamená posílení určitých civilních infrastruktur. E, může sloužit k přemysťování jak civilních, tak vojenských materiálů. Je to takzvaná cross-cutting strategie a na to poukazujeme ve svém stanovisku. Za druhé, scénář e, kdy EU musí být více zapojena protože eh, má se jednat o evropskou infrastrukturu, ale nesmíme zapomínat na výzvy, které potom mají vliv na bezpečnost našich občanů. Potřebujeme tedy geograficky vyvážený přístup k vojenské mobilitě. Nesmíme se řídit nějakými eh, dogmaty. Východ, Balkán, Středomoří, do budoucna sever arktická oblast. I zde musíme být schopni eh, se rychle přesunout v případě nějaké katastrofy. Eh, osa sever a jich by měla také dobře eh, fungovat a doplňovat národní projekty. Za třetí, vojenská mobilita neslouží jenom k přesouvání prostředků v době krize ty, takovéto infrastruktury by znamenaly i větší bezpečnost pro občany, eh, který se potřebují rychle přemístit. Eh, může to být užitečné i v případě reakce na živelnou katastrofu. Je třeba normalizovat eh, nejrůznější postupy, zjednodušit celní přístup k těmto infrastrukturám a podobně. A čtvrtý aspekt, ale který určitě není čtvrtý významem, to je otázka životního prostředí v souvislosti s udržitelností vojenské infrastruktury. Je třeba přejmout vysoké ekologické standardy, které budou aktualizované a které zapojí i místní samozpravy. máme 35 pozměňovacích návrhů, které věnují pozornost především bezpečnosti, a, a konkrétním normám. A prosím, abyste se tedy eh, podívali na naše stanovisko a zohlednili jej ve svých eh, úvahách. Zobrazuje to práci celého našeho podvýboru. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Jestli mohu, tak bych předal předsedání paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já tedy zahájím rozpravu a dám slovo ostatním poslancům, kteří se budou hlásit. Takže nyní má slovo pan Pascual de Grande, máte 1,5 minuty. Děkuji paní předsedkyně za španělskou delegaci. Mohu říct, že to je důležitá otázka. Před třemi měsíci eh, jsme opustili španělskou vládu, teď jsme v opozici a eh, rádi eh, ale diskutujeme i se socialistickými kolegy eh, o tomto tématu, což ukazuje, že pro španělskou delegaci je to opravdu důležité. Problematika dopravy. Náš návrh 1120 navrhuje eh, úsek Sagunto Teruel, Valencia, Madrid v středomorském koridoru, což by podpořilo spojení, propojení této oblasti. Další návrh, například 1070 kolegyně Pilar del Castillo, tam se zdůrazňuje význam eh, naléhavých propojení. Dále otázka zahrnutí logistických platform a letišť, to je také priorita návrhy 667, 672, 676. To jsou návrhy, které jsem spolu podepsal, eh, to, eh, ty navrhují spolufinancování těchto platform. Návrhy 745, 746 se o tom také zmiňuje. Eh, izolované a odlehlé regiony, tam je mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, sociální soudržnosti, zvláště v oblasti dopravy. Jsou to návrhy Gabriela Mato a dalších kolegů. A potom návrh 957, eh, ten by měl být Eh, zamítnout, protože eh, vlastně eh, chce bránit Španělsku ve vybudování těch dvou koridorů, koridorů mezi Atlantikem a Středomořím a myslíme si, že to není solidární vůči Španělsku. Děkuji. Děkuji vám s vašimi pozměňovacími návrhy a nyní paní Dalon máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla upozornit kolegy na pozměňovací návrhy, které mají za cíl podpořit městské uzly. To je podstatné, jestliže máme řešit klimatické cíle, tak se nesoustředit jenom na přeshraniční projekty, ale také věnovat se městským uzlům v kontinuitě přeshraničních výzev. Také připomínám e, návrh 898, který jsem spolu podepsala s dalšími kolegy, který by měl zajistit reciprocitu v přístupu přístupu k veřejným zakázkám ve strategických oblastech, jako je doprava, energetika a digitální oblast, také by mělo být povinné to, co je ve směrnici o veřejných zakázkách, eh, tak, eh, aby bylo možné eh, odsunout hodnot eh, nabídky, kde eh, více než 50 vlastně před, té nabídky předkládá podnik ze země, která nezajišťuje přístup evropským firmám na veřejné zakázky, takže jde o reciprocitu a myslím si, že to dává smysl, že to vychází z existujícího právního základu a veřejné zakázky, které využívají mechanismus, eh, eh, tedy eh, tento nástroj, tak ty by měly být předmětem reciprocity. Je to, jinak by to bylo v rozporu s principem reciprocity a já doufám, že se toto podaří dostat do kompromisního návrhu a pokud by to eh, výbor eh, zamítnul takový návrh, tak pak by se mělo pokračovat v diskusi na plenárce, protože není možné, aby náš trh zůstal otevřený, jestliže ostatní eh, před námi zavírají. Děkuji a nyní pan Rike má slovo na 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Rozpočtová úvaha za prvé mechanismus propojení číslo jedna výborně fungoval, všechny nás to těší za druhé je potřeba eh, eh, získat 500 miliard k dokončení RTT e včas. Za třetí existující mechanismus je podfinancovaný. Za, za čtvrté eh, prostředky z mm, pro, mm, programů FEDER a konkurenceschopnost byly využity ze 70 miliard, ale dekoncentrovaně na práce na dopravě, které ovšem nepřinesly žádný přínos z pohledu evropské přidané hodnoty, jak to ukazuje posledních 15 let. Takže proto já jsem navrhnul mírnou úpravu o 20 20 miliard, kde se nejedná o to, přesunout eh, eh, nebo eh, přidat peníze, ale přesouvá to peníze z fondu FEDER na takové financování, které bude efektivní. Představuje to 8% z jeho rozpočtu a jestliže se v soudržnosti eh, vzalo 40, eh, ze 40 miliard 10, tak se domnívám, eh, že ten fond rozvoje jinak nebude mm, dostatečně dobře využit a nebudeme moci v roce 2030 dosáhnout nebo přiblížit se stanoveným cílům. Děkuji, pane Rike, a nyní paní Lukašenská. Děkuji bardzo. Po pierwsze, bardzo się Děkuji. Nejprve chci vyjádřit potěšení z toho, že se ta facilita prodlužuje do dalšího víceletého finančního rámce. Za druhé, souhlasím s tím, že když něco plánujeme a realizujeme, je důležité činit to smysluplným způsobem. A chci potrhnout to, co zde řekla předřečnice, a sice zohlednění přeshraničních aspektů. Výbor stran vždy podporoval to, aby se také zlepšily dopravní cesty s Ukrajinou. A udivuje mě, že ta základní síť také u Baltu a Severního moře vlastně končí v Katovicích. Já se domnívám, že toto síť by bylo dobré prodloužit přes Řešov až na hranici s Ukrajinou. A to zvláště v kontextu prodloužení koridoru číslo 8 až do Ameriky. Proto zde opravdu nezbytně potřebujeme synergie. Děkuji všem zpravodajům i stínovým zpravodajům, protože odvedli opravdu tvrdou práci a domnívám se, že se nám podaří dosáhnout kvalitních kompromisů, které bude moci schválit náš výbor. A ještě jednu věc. Nevím, jestli je to rozdělení prostředků 70% na vnitrostátní a 30% pro všechny členské státy, tak jak je to naplánováno v souvislosti s programem soudržnosti to opravdu bude vést k naplňování cílu. Možná, že to povede k tomu, že ty slabší regiony potom nebudou schopné kvůli tomuto rozložení e, učinit ty investice, které už byly naplánované. A já doufám, že budou zohledněny moje poznámky. Děkuji. Děkuji, paní Lukašenská. Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil o slovo. Takže na závěr dám opět slovo na 1,5 minuty našim zpravodajům, takže nejprve paní Virkunen. Yes, thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já nemám moc, co bych dodala. Děkuji všem za vaše projevy a pozměňovací návrhy a jak říkám, jenom Meninesku, zítra bude setkání stínových zpravodajů, budeme pokračovat naší činnosti. A 22. listopadu plánujeme hlasování, takže musíme se ještě několikrát sejít, co by stínoví zpravodajové. Čeká nás spousta práce, ale chci poděkovat všem za aktivní příspěvky. Děkuji. Pane Marinesku, máte půl minuty. Děkuji vám za vaše poznámky a připomínky. Zohledníme je při formulaci návrhů a uvidíme se zítra. Děkuji. Bylo to krátké a přesné, pane Marinesku, jako obvykle. Pan Telička. Já se mohu jedině předat k předřečníkům. Děkuji, paní předsedkyně. To je vyloženě provokace, pane Teličko. Dobrá, ještě, že vás znám. Takže, než to tu ukončíme. Vy jste to připomněla, paní Virkonen. Hlasovat se bude 22. listopadu. Ještě neodcházejte všichni. Je to důležité téma, mechanismus mm, pro propojení Evropy. A do té doby taky bude potřeba, abychom měli ambici nalézt kompromisy. A to jak s výborem pro dopravu, tak s výborem ITRE. Je to těžký úkol. A na závěr dávám slovo předsedovi výboru ITRE na několik slov na závěr. Děkuji vám za vaši spolupráci. To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji a tím končím dnešní schůzi. Okay.